konat. Podívejme se na článek 8. Tady jsem eh, předložil pozměňovací návrh, abychom to, ten článek 8 eh, vyškrtli. Projdu to rychle. Myslím si, že co se týká různých eh, nekalých praktik, myslím si, že je dost prostoru, jak jsou zde ošetřeny, ale je také se to liší země od země. Máme zde také ty případy s těmi eh, sazbami Libor a Euribor. Dále je zde článek 13. Zde si myslím, že spotřebitele bychom měli chránit tak, nebo se se hovoří o tom, že spotřebitele by měli být také zastoupeni v řídících eh, radách. Hovoří se o tom, že 20% těch míst by se jim mělo věnovat, ale v tomto konkrétním bodě si myslím, že by to mm, takto nemělo fungovat, eh, co by určité spoluřízení mezi spotřebiteli a podnikateli Myslím si, že tohle není úplně nejlepší způsob, ale jsem otevřený dalším diskusím. Dále jsem předložil pozměňovací návrh, který se týká vyškrtnutí článku nebo části článku 15, který se týká alternativních řešení sporů. Ne, že bych eh, v principu, v zásadě s tím nesouhlasil, ale nelíbí se mi příliš ta formulace. Myslím si, že to vlastně není v souladu s tím, s, tou, s tím usnesením, která se právě týkala alternativního řešení sporů. A celkově mi kolegové předložili osm pozměňovacích návrhů, takže jak již řekl zpravodaj, doufám, že se nám podaří příští týden na naší další schůzce nalézt nějaký kompromis. Chtěl bych se ještě podívat na nějaké další body, které jsou podle mého názoru důležité. Ne, eh, teď už nebudu hovořit o tom, co bych chtěl vyškrtnout, ale co bych chtěl přidat. Někteří kolegové z EPP a také já jsme předložili eh, pozměňovací návrh, který se týká informovanosti spotřebitelů, týká se to zejména bodu 4, článku 4. Jde o to, aby ty informace, aby ty osvěty byly cílené a nesmíme upadnout do takové pasti, Eh, že vlastně ty spotřebitele zahltíme, přehltíme informacemi, statistikami a fakty, protože je jasné, že v určité fázi už ti spotřebitelé prostě nebudou schopni eh, ta data analyzovat. Takže možná bychom třeba zde mohli mít webovou stránku, která by pro tyto účely sloužila. Eh, v tomto výboru vždy zdůrazňuji určité body a to, že právo na ochranu spotřebitelů, nebo že práva spotřebitelů se netýkají pouze spotřebitelů, co by fyzických osob, ale také firm, protože velice často jsou to firmy, které si nejsou příliš vědomy těch spotřebitelských aspektů. Eh, ne vždy se, eh, ne vždy ty firmy přemýšlejí o tom aspektu spotřebitelských práv a myslím si, že by se nám pak mohlo zlepšit tu situaci a omezit počet různých eh, stížností a um, správních sporů. Dále zde ještě článek 16, tam se hovoří o spotřebě, o tom, že musíme podporovat odpovědnou a udržitelnou spotřebu. Jsme svědky toho, že některé, člán, některé země jsou si tohoto vědomy Nicméně jde to tak není. Musíme brát také v úvahu eh, mm, podporu třeba recyklace nebo eh, i využívání věcí vlastně použitých. Jsou to takové věci jako třeba eBay a tak dále. Bychom měli podpořit. Myslím si, že to vše musíme také nahlížet v kontextu víceletého finančního Eh, rámce na období 2014 a 2020. Vím, že to je velice citlivý bod, eh, zejména co se týče vztahu mezi institucemi. Pak ještě článek 17. Pravda již říkal, a že, že tento spotřebitelský program by vlastně neměl být eh, ohrožen těmi stávajícími konflikty, které se týkají rozpočtu. Celá řada kolegů, zejména z EPP, navrhuje, abychom ten článek 17 eh, úplně vyškrtli. Já si myslím, že bychom ho neměli vyškrtávat, protože by to vyslalo špatný signál, zvláště v kontextu, kterého jsme si všichni vědomi je prostě důležité, abychom podpořili komisi, protože si myslím, že komise by měla být ve všech aspektech, které se týkají tohoto programu, podpořena. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, říká předseda. Děkuji, pane Rošfore. Ještě teď tedy promluvím jako stínový zpravodaj k tomuto návrhu. Jsem v eh, úzce spolupracuji s paní Kalnety, protože je tam celá řada bodů, které chceme společně zdůraznit a také jsme spolu předložili různé pozměňovací návrhy, které možná trošku více konkretizují opatření, která již komise navrhla. Myslím si, že je důležité, aby se náš výbor soustředil na stanovení priorit, a možná i na to, abychom komise nebo tomuto návrhu komise ještě třeba přidali nějaké další podněty. Jsou to věci, které jsou důležité pro spotřebitele. Myslím si, že zpravodaj s námi dobře spolupracuje, už se spolupracuje a podaří se nám dosáhnout dobrého výsledku. Ještě vás chci informovat o několika pozměňovacích návrzích, abych řekl, jak, abych tím eh, ilustroval, jak vážně bereme s ochranu spotřebitelů. Dovolte mi zdůraznit některé konkrétní body, které jsem navrhl já sama. Chtěl bych na ně náš výbor upozornit. Doufám, že také získám vaši podporu. Podle mého názoru musíme být obezřetnější, co se týče aspektů konkurenceschopnosti a hospodářské soutěže ve vztahu ke spotřebitelům. Mám pocit, že občas eh, zapomínáme na to, že nedostatečná konkurence, nedost, vlastně nedostatek konkurence na trhu je vlastně nevýhodou pro spotřebitele. Mám pocit, že i na komisi kdysi existovalo nějaké oddělení pro spotřebitele. Abych chtěl upozornit na to, že právě teď někteří kolegové ve výboru Econ se velice vážně zabývají některými věcmi, které se týkají e, nové finanční regulace a snahy stabilizovat Evropu. A týká se to právě i politiky hospodářské soutěže. Hovořil jsem s předsedkyní výboru Econ paní Bowles, ale ona se mnou příliš nesouhlasila, protože to není jejich prioritu, ale já si myslím, že bychom se tomu měli věnovat. A také je důležité sledovat eh, věci, které vlastně odporují Eh, které jsou vlastně nekalou hospodářskou soutěží, nekalou konkurencí právě v, tom, v té oblasti elektronického obchodu. Myslím si, že bych zde mohl být takový nějaký kodex chování pro tuto oblast. Eh, jsou zde například určité stránky, které nabízejí porovnání cen a tváří se, jako že jsou tedy nezávislé, že jsou objektivní. Nicméně se občas ukazuje, že propagují určité firmy nebo produkty. A je tedy celkově nutné, abychom posílili nezávislost těch jednotlivých um, subjektů, nebo aby, protože spotřebitelé, aby spotřebitelé věděli, že to jsou nezávislé informace. Týká se to všeho ochrany spotřebitelů, také eh, je zde aspekt toho, jak se využívají určité informace pro marketingové účely. Um, minulý týden jsem měl schůzku, kde se hovořilo o elektronickém obchodu. Ho- říkali, že v některých případech došlo k tomu, že spotřebitel dostával určité nabídky Eh, na základě, pardon, že tedy spotřebitelé dostávali různé cenové nabídky podle toho, jaký byl ten jejich profil, který eh, byl vytvořen na základě jejich návštěv různých webových stránek, takže to je zcela také jistě téma, který, které spadá do ochrany spotřebitelů. Také se objevují nové výzvy, nové otázky a problémy. Eh, chceme vytvářet jednotný digitální trh a dnes ráno nám komisař Barně říkal, že by to chtěl integrovat s iniciativou pro jednotný trh. Mělo by to také obsahovat i některé spotřebitelské otázky. Chtěli bychom spolupracovat ještě s Goře Sanko a s Goře Justice, abychom tam ještě zapracovali některé další otázky, i když je to zatím ještě v počáteční fázi, protože si myslím, že to jsou všechno otázky, které jsou nesmírně důležité pro budoucí ochranu spotřebitelů a musíme na to upozorňovat. Ta druhá oblast, která je s tím v zásadě spojená, se týká eh, také informací. Já mám pocit, že máme k dispozici velice dobré informace, které schromažďuje eh, GŘ Sanko, například prostřednictvím hodnotících zpráv o spotřebitelských trzích. Těch informací je dost velké množství, ale já nevím, jestli vůbec dokážeme tyto mm, informace využívat, správně využívat, takže také mám několik praktických návrhů. Například společné výzkumné středisko, nabízí možnost eh, vypracovat určité analýzy, které se týkají právě eh, vnitřního trhu. Příští týden <clears throat> budou v Bruselu. Já se bohužel nemůžu zúčastnit té akce. <clears throat> To společné eh, výzkumné středisko mělo také schůzku dnes, týkalo se to analýzy údajů, kde vlastně o to, abychom lépe pochopili spotřebitele. Myslím si, že to je také jedna z věcí, která by mohla dobře zapadnout do této iniciativy pro ochranu spotřebitelů. To bylo z mé strany několik věcí, které jsem chtěl na které jsem vás chtěl upozornit. A pak bych eh, měl ještě poslední komentář, který byl rovněž i v pozměňovacích návrzích některých ostatních kolegů. Je třeba zajistit, že budou existovat dobré informační toky, které se týkají bezpečnosti spotřebitelů, ochrany spotřebitelů, abychom mohli dobře ohodnotit, zda naše práce mm, postupuje vhodně. Týká se to i dohledu nad trhem, jsou to částečně i průřezové Eh, otázky, které se týkají různých oblastí. To byly tedy z mé strany vše. Myslím si, že protože paní Ryle zde není, tak tím jsme dokončili komentáře stínových zpravodajů. Chce se ještě komu někdo vyjádřit? Pan Pojcman? Nikoli? V tomto případě bych tedy možná ještě, pokud pan Gases souhlasí, eh, tak bych požádal komisi o vystoupení, možná paní panu, co by první řečně. Thank you very much, Chair. Děkuji vám, pane předsedo. Díky za přivítání na úvod této schůze. Je mi velkou ctí tu dnes být. Znám mnoho z vás se své předchozí práce a jsem velmi ráda, že tu teď jsem ve své nové roli. S vaším výborem budu spolupracovat velmi úzce a myslím si, že je velmi vhodné, že právě první pro, bod na našem společném programu je nový program Evropské spotřebitelské politiky. Je to horizontální iniciativa a doufáme, že se nám podaří ji i uzavřít. Chceme v podstatě všichni to samé a proto se těším na závěry plynoucí z této diskuse a na výslednou zprávu. Děkuji také všem stínovým zpravodajům. Posuzujeme všechny vaše připomínky a já bych se teď ráda vyjádřila k pozměňovacím návrhům, které k nám už dorazily. Připomínám, že je tady také paní Manfredis z DG Justice, jak říkal Malcolm před chvílí, je to společná iniciativa našich dvou generálních ředitelství. Eh, komise je v tomto úplně jednotná, protože konec konců i spotřebitelé jsou v celé Evropě bez ohledu na to, eh, kde všechna ředitelství komise pro ně pracují. Chci zdůraznit několik, mož, několik bodů. Nejprve je to otázka eh, stížností a soudních sporů ze strany spotřebitelů, možnost nápravy. To je věc, eh, na které jsme se už dohodli s radou, bylo to loni na podzim, alternativní řešení sporů a jsem velmi ráda za pozměňovací návrhy, které možnost eh, řešení sporů vyjasňují. Pokud jde o to kolektivní řešení sporů, a alternativní řešení sporů. Jsou to podobné věci, ale jsou to separátní iniciativy. Samozřejmě, pokud jde o kolektivní řešení sporů, tak to stále ještě e, probíráme. Jsem velmi ráda, že tato zpráva teď reflektuje, že už e, máme určitý stupeň dohody v této věci. Pokud jde o finanční služby, tak na to už máme určito, určitý, určité množství souladu v rámci Single Market Actu 2. Je zde už ustanovení o balíčku, který bude přijat ohledně transparentnosti, přístupnosti k a přecházení mezi eh, bankovními účty. Bude to téma, které se brzy opět dostane na pořad jednání a velmi důležité, aby bylo zohledněno i ve vaší zprávě. Zohledňuje se i to, že už jsme situaci v členských státech ohodnotili, včetně eh, neuspokojivého follow-upu na původní doporučení komise. Takže teď pokračujeme v druhé fázi, která už je velmi pokročila. Myslím si, že by zprávy prospělo, kdyby i toto zde bylo uvedeno. Bezpečnost produktů, opět i zde pracujeme. Eh, spotřebitelská agenda je dynamická věc v nedávné době přijala komise balíček, bylo to 13. února, o bezpečnosti produktů a ochraně spotřebitele, takže i toto by se mohlo objevit snad v pozměňovacích návrzích a v té zprávě jako v celku, to je velmi důležité. Pokud jde o kontrolu u zdroje, pokud jde o produkty z třetích zemí, tak rozhodně zde je potřeba spolupracovat s úřady daných zemí, zatím nemáme žádný eh, právní základ, abychom ty inspekce prováděli sami, ale je potřeba zajistit, aby je někdo, jinými slovy úřady dané země, prováděl. Eh, spotřebitelské svazy a organizace je velmi důležité je i nadále podporovat. Komise je podporovat chce na úrovni EU, a to finančně, i v rámci eh, budování kapacit. Eh, faktem je, že moc nevidíme přidanou hodnotu nějakého rejstříku takovýchto spotřebitelských organizací. Vyžadovalo by to obrovské množství práce a nejsem si jistá, že by to přineslo kýžené výsledky respektive to, čeho tento návrh chce dosáhnout. Eh, spotřebitelská zranitelnost. Opět eh, pozměňovací návrhy jsou stejné jako náš přístup Jde o to definovat širokým e, slova smyslem, co to je zranitelný spotřebitel, děti, seniori. E, obecně bychom možná nemuseli mluvit o zranitelných spotřebitelích, ale o zranitelných situacích, dejme tomu, protože zejména vzhledem ke krizi se jedná o velmi citlivé téma, je to téma velmi důležité a i na něm pracujeme, provádíme příslušné studie a je to velmi e, významné téma naší politické činnosti. Kvalita značkových produktů, to je také změno v pozměňovacích návrzích. Připomněla bych všem, že cílem naší legislativy je bezpečnost v první řadě, a to potravinářských a nepotravinářských produktů. Pokud jde o kvalitu potravinářských produktů, tak na to máme zemědělskou legislativu. A pokud jde o různé druhy potravin, ingrediencí pro různé produkty na různých trzích, pak to je otázka kultury, výběru spotřebitele a, a individuální spotřeby. A jeden velmi důležitý bod nakonec, eh, vzhledem k diskusím o energetice, o, kterých, o které se hovoří v některých pozměňovacích návrzích, já bych ráda chtěla říci, že na základě mandátu z energetického fora občanů jsme založili multilaterální pracovní skupinu, která bude pracovat na doporučeních a nejlepších postupech, pokud jde o eh, dodávání informací o energetické spotřebě eh, a energetickém obsahu produktů pro spotřebitele. Pokud jde o komunikace v rámci spotřebitelské politiky, s tím souhlasíme, je velmi důležité na tomto spolupracovat s členskými státy. Momentálně prodá, provádíme ex ante evaluaci, abychom smapovali situaci, abychom eh, tuto komunikaci mohli dobře cílit na správné členské státy tím správným způsobem. Porovnávání cen jsem velmi ráda, že toto bylo zmíněno, je to velmi důležitá součást naší práce, plně si uvědomujeme, jak je to důležité. Eh, Příští měsíc bude Evropský spotřebitelský summit, na kterém představíme zprávu, kterou jsme na toto téma vypracovali. Je to na základě eh, opět vícestraných konzultací, a je to zpráva, kterou tedy příští měsíc předložíme. Ráda vám ji přepošlu pakli, že o to budete mít zájem. Jsou to velmi konkrétní poznámky, doufám, že vám pomohly, pane předsedo. Těšíme se na další kroky v tomto procesu, těšíme se samozřejmě i na jeho uzavření a i nadále jsme a budeme vám k dispozici, pakliže od nás budete vyžadovat jakákoliv vysvětlení. Děkuji vám. Eh, paní Manfredy, chcete se vy k něčemu vyjádřit? Ano, děkuji, pane předsedo, jenom velmi stručně. Já chci jenom zdůraznit, že sdílíme vaše názory v tom smyslu, že musíme držet krok s rozvojem digitálního světa. Já momentálně šéfuji oddělení, eh, které hodnotí dopady ne- ne- nekalých obchodních eh, praktik a eh, je potřeba, abychom všichni spolupracovali, aby se nám podařilo řešit eh, negativní dopady toho všeho, co internet nabízí v oblasti podvodu, podvádění spotřebitelů. Je potřeba navýšit naši aktivitu. Váš výbor brzy obdrží eh, zprávu o implementaci směrnice o nekalých obchodních praktikách. Doufáme, že to bude hotové zhruba v polovině v eh, března, to znamená těsně před tím Evropským spotřebitelským summitem. Chtěla bych rovněž zdůraznit, že vítám práci vašeho zpravodaje a všech poslanců a poslankyň zde v parlamentu. Děkuji, že podporujete to hlavní těžiště spotřebitelské politiky, zejména v těchto těžkých dobách, dobách krize, dobách omezených prostředků ve všech sektorech, jak v oblasti rozpočtu, tak v oblasti lidských zdrojů. Je to čas, kdy se potřebujeme svou snahou zaměřit na ty absolutní priority. A spotřebitelská politika právě vybírá pět klíčových sektorů hospodářství, o kterých jsme přesvědčeni, že v nich jsou spotřebitelé zejména vystaveni riziku. Vidíme, že v podstatě většina posměňovacích návrhů naše názory v této oblasti sdílí. I z Bruselu slyšíme, že máme omezené kapacity v tom, co můžeme dělat a je důležité, aby nám Evropský parlament pomáhal zaměřit se na jednotlivosti. Chtěla bych rovněž dodat, že e, se e, z případů, jako je ten případ, kterému říkáme Apple Case, můžeme poučit, to jste asi četli v novinách. Bylo to někdy před e, několika, několika eh, měsíci, kdy paní Redingová psala všem ministrům v Evropské unii s tím, že je potřeba najít nové způsoby, jak eh, bojovat eh, s těmi negativními fenomény obchodníků, kteří striktně za to nepracují přeshraničně, ale dosahují mnoha spotřebitelů v mnoha různých trzích. Vstupujeme tak trochu do nové éry, Eh, myslím si, že je pravda to, co zde zaznělo o tom, že se musíme inspirovat politikou hospodářské soutěže. Je potřeba eh, začít přemýšlet o nějakých komunitárních prazích pro případy, které si vyžadují robustnější a striktnější eh, vynucovací akce. Podporujeme členské státy, parlament i radu v tom, abychom vynucování pravidel, která stanovíme, mohli dobře uplatnit. Děkuji. Děkuji. za váš příspěvek, který přinesl některé nové podněty. A rozhodně tedy vaše podněty zapracujeme do té části zprávy, která řeší strategii na které našemu výboru velmi záleží. Nyní dám slovo zpravodaji, jenom tedy schrnu, kam jsme dospěli. Už jsme si potvrdili ten časový rozvrh, ale já to ještě zopakuji pokud je to potřeba, takže dávám slovo panu Kaset. Děkuji. Ještě jednou děkuji všem kolegům za komentáře, protože tím výrazně přispěli ke kvalitě textu. Chci také poděkovat komisi za to, že vlastně zahájila práce, na které se dnes podílíme i my a děkuji také za to, že přišli dnes mezi nás. Tato zpráva o evropském programu spotřebitelské politiky je velmi důležitá, protože my jako parlament zastupujeme občany, snažíme se prosazovat jejich, nebo naše rozhodnutí je založeno na jejich potřebách. A o to jde také v rámci této iniciativy. Jak tedy říkám, tato práce se odvíjí a zase i končí u spotřebitele. Veškerá opatření eh, komise byla eh, horizontální povahy a eh, nyní tedy se budeme snažit my jako parlament k tomuto úsilí. Kolegové svůj zájem vyjadřují formou předkládání pozměňovacích návrhů, některé už byly zapracovány do textu. zvláště tam, kde jde o potřebu posílit práva spotřebitelů, možnost uplatnit jejich práva, protože trh není vždycky přátelský vůči spotřebitelům. A je třeba také zlepšit všechny ty mechanismy a nástroje. Poskytovat informace řádným způsobem, budovat kapacity Navíc tady se spotřebitelé potýkají s některými novými typy výzev. Například pokud jde o elektronické obchodování a nové technologie. Včetně tedy nanotechnologií, GMO a tak dále. Mám tedy na mysli všechny ty aspekty vědeckého, technologického vývoje, které mají stále větší dopad na spotřebitele a které tedy musí být řešeny i v rámci tohoto programu. Na nadcházejícím setkání stínových zpravodajů bude naším záměrem zajistit, co největší míru schody. Já mám seznam potenciálních kompromisních návrhů. Samozřejmě předáme i písemně stínovým zpravodajům. A jsem přesvědčen, že tyto kompromisní návrhy jsou dobrým základem. A doufejme, že nám umožní dosáhnout pokroku. Děkuji, pane předsedo, tedy ten časový rozvrh projednávání už jsme zmínili. Jestli chcete, já to ještě zopakuji. They will be published anyway on our website, so... No, všechno to bude také k dispozici na naší webové stránce, takže já vám eh, děkuji za veškerou práci a myslím si, že výsledkem bude vynikající zpráva. Děkuji také komisi za její příspěvek. Takže můžeme přejít dál. Ještě paní Danity. Děkuji. Chci jenom odpovědět na příspěvek pana Rochefort. Proč EPP navrhuje vypustit eh, odkaz na nový víceletý rámec? My jsme navrhli vypustit eh, odstavec 17, což je součástí pozměňovacího návrhu 208, protože tento návrh se objevuje také v rámci pozměňovacího návrhu 124 k odstavci 5. My tam říkáme, že je třeba mít dost prostředků v rozpočtu, aby tyto aktivity bylo možno financovat. Děkuji. Myslím, že pana Rošvo jste tím uspokojili, to je dobře. Pojďme tedy další bod. První výměna názorů k důležitému eh, stanovisku k elektronickým transakcím na jednotném trhu. Elektronická identifikace a důvěryhodné služby pro elektronické transakce na vnitřním trhu. My jsme už jednou iniciovali diskuzi na toto téma. Původně to tedy řešil výbor, který řešil také problematiku elektronického podpisu, tedy výbor pro průmyslovou politiku, ale eh, protože to obsahuje důležité, aspekty velmi důležité i pro náš výbor, tak celý ten balíček byl předán nám vím, že paní zpravodajka se setkala například se zástupci tohoto průmyslového odvětví, proběhly konzultace a tohle je tedy vůbec první příležitost, aby nás seznámila s výsledky své práce. Nevím, jestli chcete hovořit také k tomu vyhodnocení dopadu, které vypracovala komise, nicméně zástupce komise tady každopádně máme. Paní Andra Servída je tady která vedla tedy tu ten zvláštní tým na půdě direktorátu pro spravedlnost. Takže nejprve dám slovo paní Galo. A potom předpokládám, komise také vystoupí. Nejprve tedy paní Galo. Děkuji. Ano, jde o velice důležitý a zároveň velice technický návrh. Já mám na komisi několik otázek. Proto jsem ráda, že můžu pohovořit první. Tento návrh nařízení obsahuje některé nové prvky, které jsou zásadní. Na rozdíl od současného legislativního rámce, totiž směrnice z roku 1999. Tento návrh zavádí nové metody elektronické identifikace a důvěryhodných služeb. Například elektronické razítko, a tedy zahrnuje to celou tu problematiku elektronických dokumentů a elektronických služeb v této oblasti. Proto je také vhodnou formou legislativy nařízení a já tedy tímto chci naznačit komisi, že ta směrnice z roku 1999 eh, nenaplnila očekávání, protože ta implementace na národní úrovni byla nevyrovnaná No, vzhledem k tomu, že směrnici si členské státy interpretovaly rozdílně a vznikaly problémy s vzájemnou slučitelností systému docházelo také k fragmentaci jednotného trhu, což je něco, co se nám rozhodně nelíbí. Normy ze směrnice z roku 1999 jsou nyní už zastaralé Takže jasné, proč nyní máme návrh nařízení a jaký je cíl tohoto nařízení. Je to podobné jako téma, které jsme tu řešili. Jde o zvyšování důvěry v očích spotřebitelů Jde o zvýšení objemu digitální spotřeby a další rozvoj jednotného digitálního trhu. To všechno vítáme. Pokud o větší důvěru ze strany spotřebitele, tato se musí odvíjet od ochrany dat, jak už jsme zmiňovali i v předešlém případě. To je téma, které mám neustále na vědomí. Tady musíme být velice obezřetní, protože tento návrh musí být harmonizován s legislativou, která už je v oblasti ochrany dat a ochrany práva na soukromý život. Pokud jde o práci na jednotném digitálním trhu, Eh, zase tedy ideální by byla úplná harmonizace, ale té jsme ještě nedosáhli. Já mám tedy několik připomínek a budu mít také několik otázek na komisi. Za prvé, pokud jde o myšlenku vzájemného uznávání a vzájemného akceptování který zavedla komise, to je dobrá možnost, protože to znamená, že každý stát, který již investoval do metod elektronických identifikací a důvěrovných služeb, si může svůj systém ponechat. Nicméně bezpečnost sítí a informací je naprosto klíčovým faktorem pro další rozvoj digitálního jednotného trhu a proto systémy notifikace, které tu navrhujeme, podle mého názoru nedostačují vzhledem k tomu, o jaké bezpečnostní standardy se opírají. Já se tedy ptám komise. Neměli bychom zavést specifikaci a určité minimální harmonizované dolní hranice, tak jak to platí například v oblasti telekomunikací. Tam platí určité minimální standardy, které je třeba dodržet a tím bychom se mohli inspirovat. Použít je jako referenční hodnoty. Druhá otázka se týká autentifikace a nových služeb, které se objevují v textu, například Eurodating a další technické metody. Je třeba, aby tyto metody byly vzájemně členskými státy uznávány. To je naprosto zásadní s ohledem na právní jistotu. Čili musí existovat nějaký postup certifikace a jednotná právní interpretace. toho, co jsou tedy služby elektronické autorizace. Je to důležité zvláště pro malé a střední podniky. A já vám chci připomenout, že tady jde i o například elektronické zadávání veřejných zakázek. To znamená, že nyní a právě teď potřebujeme jednat. A třetí otázka se týká ověření služeb. Tam, kde tedy nejprve musí dojít k ověření, aby služby mohly být poskytovány. Například, jestliže dochází k Jestliže tedy je zamítnuta autorizace, jestliže výsledek kontroly je negativní, jak budete, jak hodláte postupovat dál? A pak je tu další aspekt. 16 června 2010 a potom ještě v září 2010 vydal parlament dvě rezoluce, kterými vyzývá komisi, aby založila tzv. Evropský portál pro validaci. Na základě článku 26 Komise nyní navrhuje ustavit rámec pro tyto validační služby, ale neříká konkrétně, kdo je bude nabízet a k tomu bych tedy ráda ještě získala další informace. A konečně na závěr. Chápu, že to nemůže být nekonečná debata o technických specifikacích, ale technologická neutralita je tady naprosto zásadní. A systematické užití e, buď aktů přenesené pravomoci nebo prováděcích aktů je e, v této věci také velmi důležité. Komise bývá často kritizována v této věci a možná, že tedy problematiku delegovaných a prováděcích aktů bychom měli ještě prodiskutovat. Konečně na závěr chci upozornit na problematiku konfliktu kompetencí, se kterým jsme se setkali při práci na tomto návrhu, který byl původně svěřen výboru ITRE, ale náš předseda to tedy se proti tomu velice správně odvolal, odvolal, protože digitální jednotný trh je v kompetenci našeho výboru. Prodiskutovali to tedy předsedová, předsedové výboru a e, nejprve tedy jsme e, vyjednávali na základě článku 51, pak na základě článku 50. To vyjednávání bylo dlouhé a složité. Já si myslím, že nejlepším řešením je podpořit současné, současné řešení a já doufám, že moji kolegové stínoví zpravodajové se mnou budou souhlasit. Chci také poděkovat našemu zpravodaji, předsedovi, promiňte, panu Harbrovi za to, jak hájil zájmy našeho výboru. A ještě jednou tedy se na veškerá vysvětlení komise, protože jde o mimořádně složitou technickou záležitost a téma, které mé kolegy opravdu zajímá, protože je nás tady hodně, jak vidím. Velice děkuji za to, že jste nastínila některé nejdůležitější věci a také souhlasím s tím, že je to dost odporné. ale vzhledem k vašim zkušenostem si myslím, že je to dobře, že právě vy celý ten proces vedete. Paní Brandikal a ještě já navrhujeme, abychom... Ještě pan Kreutzmann, vy jste stínovým zpravodajem, takže máme zde stínového zpravodaje. Já bych chtěl Eh, možná nejprve vyzvat eh, zástupce komise, pana Savidaje, aby nás trošku podrobně informoval o vašich plánech. Máte připravenou prezentaci, pokud vím, je to vlastně dnes první výměna názorů, takže navrhuji, abychom si nejprve vyslechli vaši prezentaci a bude to vlastně už eh, i v tom kontextu úvodu paní Dalo, pak budou následovat otázky, vystoupí pan Krojcman, vystupujím já, pak nakonec ještě dáme slovo paní Galo, a která pohovoří o lhutách. Takže teď dávám slovo panu Servídovi z komise. Děkuji, pane předsedo. E, děkuji zpravodajce, chtěla bych všem popřát dobré odpoledne. Je pro mě velkou ctí, že zde dnes mohu představit návrh Evropské komise a pokusím se tedy v době Eh, nebo v tom čase, který mám k dispozici, využít svou prezentaci jako určitý nástroj k tomu, jak eh, vysvětlit některé mm, otázky, na které se ptala zpravodajka. A ještě, až svou prezentaci dokončím, tak se možná ještě vrátím k některým věcem, které vlastně nezazní v té prezentaci a na které jste se ptali. Za prvé, proč je zapotřebí tento návrh nařízení? Myslím si, že zpravodajka již eh, řekla ty dva nejdůležitější body. Za prvé je zde roztříštěná situace eh, a také i dostříštěná implementace provádění směrnice o elektronickém podpisu. To je tedy první důvod. A ten druhý důvod, který je pro nás velice důležitý, je to, že my eh, se chceme říci, že došlo k velkým investicím v celé řadě členských států za účelem vytvoření rámce elektronického podpisu. Mm, Členské státy investují i do technických řešení, proto aby ten elektronický podpis působil dobře na národní, na celostátní úrovni. Byla zde směrnice, která zatím e, vlastně ještě nenabízela konkrétní opatření, ale hovořila spíše o tom, aby se rozvinul digitální trh, což s tím souvisí. A ten eh, je zde také důležité vytvořit dobré prostředí pro využívání elektronických podpisů, zvýšit eh, důvěryhodnost, zvýšit obecně jistotu na digitálním trhu. K tomu tedy bohužel zatím nedošlo a doufáme, že právě to, že jsme se rozhodli využít nařízení, co by právní předpis, to bude právě způsob, jakým se nám podaří Mm, vyřešit tu nerovnou situaci, která je v členských státech ohledně elektronického podpisu. Za druhé bych chtěl zdůraznit, že směrnice byla sice schválena v roce 2009 a už od té doby uplynulo mnoho času. Už teď nehovoříme pouze o elektronickém podpisu, ale hovoříme o um, takzvaných důvěryhodných službách ale myslím si, že pokud chceme skutečně nabídnout důvěru na digitálním trhu, tak právě nejdůležitějším eh, bodem je nabídnout důvěryhodné identifikační způsoby. Týká se to také eh, ověřování webových stránek, týká se to ověřování identity. To zatím třeba je zatím eh, v kompetenci členských států a my v tomto nařízení nechceme žádný harmonizovaný rámec pro ověřování identity nebo elektronické identity. My se spíše snažíme eh, nabídnout určité možnosti, protože teď už eh, asi 16 členských států eh, zahájilo určité režimy pro elektronické identifikace, aby jejich občané mohli například vstupovat do různých elektronických služeb veřejné zprávy. z toho důvodu se domníváme, že eh, vzájemné uznávání a přeschvalování elektronické identifikace a ověřování by měl být eh, vytvořen na základě eh, článku 114 rámce o vnitřním trhu a měl by zde být vhodný právní rámec který by měl celkově posílit právní jistotu a také stimulovat ustanovení, která se týkají také ehm, těch důvěryhodných služeb. Jak již bylo řečeno s pravodajkou, učinili jsme krok vpřed, nebo možná i více kroků vpřed. Týkalo se to té směrnice o elektronickém podpisu snažili jsme se také zjistit, jaké, jaké jsou, jaká je situace v jednotlivých členských státech ohledně tohoto eh, ustanovení. Celkově se shodneme, že elektronický podpis je užitečný, nicméně pokud ho chceme mít v praxi, musíme si nejprve uvědomit, co vlastně, jaké mají potřeby, eh, jak spotřebitelé, tak i veřejná zpráva nebo potíky, aby oni všichni pak mohli mít eh, prospěch eh, z, toh, z těchto elektronických identifikací. A z toho důvodu potřebujeme ještě další nástroje, takže hovoříme o elektronické značce, o elektronickém doručování, Mm, což už také v některých členských státech třeba je zavedeno. A také je důležité, abyste byla přípustnost elektronických dokumentů. Bylo by však obtížné všechny tyto úkoly splnit, pokud byste nebyla dostatečná právní jistota. Musí se to týkat vztahu business to business i business to government. Dále si musíme uvědomit, eh, s kým hovoříme, zda je to webová stránka, nebo zda je to něco jiného a jak je to vlastně spojeno s realitou. Čili proto je velice důležité je i ten prvek ověřování webových stránek, ověřování pravosti webových stránek. Takže myslím si, že celkově by to mělo zvýšit pohodlí uživatelů, mělo by to také zvýšit důvěryhodnost a ty postupy by se také měly zjednodušit. To znamená, že mnoho, celá řada věcí by se nakonec stačila udělat doma přes internet a nemusíte nikam chodit osobně, eh, pokud budete mít mm, tyto elektronické identifikační možnosti. Také je eh, možné využít tyto elektronické postupy i přeshraničně. Týká se to fyzických osob, ale týká se to i podniků. Například pokud působíte co by firma v jedné zemi, tak chcete určitě působit eh, nejenom ve vaší zemi, ale i v Evropě nebo v celém světě a digitální trh je takovým prvním krokem. Pokud chceme nabídnout důvěryhodné klima, kde budeme eh, využívat vysoké zabezpečení, důvěru, právní jistotu, odpovědnost. Tak eh, je to důležité, aby to bylo i na mezinárodní úrovni. Pro nás je to také jedním cílem tohoto nařízení, protože ehm, je to důležité také změřit se na malé a střední podniky, které jsou takovým motorem Evropy a Domníváme se, že právě malé a střední podniky jsou také důležité pro další růst. Nechci na, tom, na tomto dalším snímku bych chtěl pouze vysvětlit, proč eh, zde nabízíme tyto nástroje a můžeme říct si, nebo můžeme to vysvětlit, jak z nich může mít prospěch někdo, kdo chce využívat toto elektronické prostředí. Takže vybrali jsme si příklad někoho, kdo platí daně, daňového poplatníka, který předkládá daňové přiznání. A možná ehm, by si dali najít i další příklady, ale toto je takový příklad eh, většinou dost ehm, komplikované záležitosti. Takže vidíme, že co by Prvním krokem využijeme tedy ověření webových stránek. Také zjistíme, jaké postupy musíme, co musíme vlastně všechno splnit, jaké postupy. Také tam máme různé vysvětlení různých věcí, takže potom, eh, kdy, jsem od, kdy tedy splním svou povinnost, kdy vyplním dokumenty toho daňového přiznání, tak eh, si ale musím ještě uvědomit, zda je to tedy, eh, zda ten dokument, když opatřím elektronickým podpisem nebo elektronickým, elektronickou identifikací, tak si musím být také jist, že i ten dokument bude e, přijat a že tedy ten elektronický podpis nebo identifikace bude mm, přijata. Na druhé straně zase potom ještě obdržím potvrzení od té protistrany. Opět zde můžeme využít například elektronické doručování nebo ten elektronické časové razítko. To je velice důležité, protože třeba když se podává daňové přiznání nebo v případě veřejných zakázek jsou velice důležité ty časové lhůty, takže pokud se to bude dělat všechno elektronicky, tak máme e, s jistotou potvrzení, e, zda jste ty lhuty dodrželi či nikoli. Také se třeba může objevit potřeba toho, abyste si pro sebe uchovali dokumenty, třeba pro to, abyste doká- mohli doložit své obchodní transakce, nebo prostě to chcete archivovat pro nějaké budoucí potřeby. A jste vlastně, budete mít opět eh, zaručeno, že to jsou eh, ty dokumenty v té podobě, které jste poslali nebo obdrželi kdo bude mít prospěch z tohoto návrhu. Bude to 13 milionů evropských občanů, ale také vláda jednotlivých zemí. A nebude to dobré pouze pro občany a pro podniky, ale celkově by to mělo zjednodušit všechny správní procesy. Tím pádem by se také měly zjednodušit různé činnosti v administrativě a celkově v eh, úředním životě. Pak eh, se chci ještě zaměřit na dva články, které jsou vlastně ve výlučné kompetenci vašeho výboru. Mm, je důležité, abychom ten balíček mm, brali v úvahu v celistvosti a jsou zde ještě články, které nejsou ve výlučné pravomoci výboru IMCO, ale měly by Eh, ještě zlepšit důvěryhodnost. Například jsou to ty důvěryhodné služby, také to certifikace produktů a v neposlední řadě je to i ochrana lidských práv. V této souvislosti se domníváme, že nařízení stanoví takové ty nejzákladnější požadavky, minimální standardy, minimální principy. které by které také budou vycházet z, z technické situace, z technických standardů a budeme odkazovat na to, že všechny, že je důležité stále mm, odkazovat na určité standardy, na, na soulad s předpisy a myslím si, že je zde také celá řada služeb, které třeba zatím nejsou rozšířeny ve všech členských státech do velké míry, takže možná třeba ještě ani nejsou k dispozici standardy, normy. Nicméně je důležité, aby i když budou pak už ty standardy nastaveny, aby tam byla určitá flexibilita, byla se například ta směrnice o elektronickém podpisu, kde se vlastně hovoří o tom, že by pak měla být zde možnost eh, ještě navýšit nebo zvýšit ty standardy, aby odpovídaly eh, i nadále těm ustanovením nařízení. Jednou z takových největších komplikací celého toho balíčku je vzájemné uznávání elektrický, eh, pardon, elektronických identifikačních prostředků. Eh, jde nejenom o, prá- o fyzické osoby, ale také o právnické osoby. A máme zde ustanovení, která vychází už z ustanoveních na členských státech. Nemáme zde kompetenci stanovovat standardy v tom, jak členské státy budou mm, rozšiřovat své režimy uznávání elektronických identifikací, nicméně máme tam určitá ustanovení, která do určité míry e, podporují možnost e, vzájemného uznávání. Mohla by to být například možnost, aby se členské státy sami dohodly a definovali na určitých, e, na, aby se dohodli o určitých režimech eh, zabezpečení nebo certifikacích, mm, které budou brát v úvahu interoperabilitu a také eh, ověřování. No a ještě co se týče těch eh, důvěryhodných služeb, tak se k tomu vyjádřím pouze stručně. Vyšli jsme z elektronického podpisu, snažili jsme se na jedné straně zjednodušit to znění nebo ty formulace, ale na druhé straně jsme to chtěli ještě přesněji formulovat, jaké budou minimální, um, minimální standardy, protože nechceme, nebo pardon, nařízení z té bude mít eh, přímý dopad na vnitrostátní legislativu, ale to, co je na té, ale ten, to vnitrostátní legislativa vlastně se nemusí měnit, leda, že by byla v rozporu s tímto nařízením. To je velice důležité, protože e, někdy slýcháme, že může dojít k určitému právnímu váku, až dojde k schválení toho nařízení, ale tak tomu není. Jde prostě o to, že nařízení bude počítat s tím, že legislativa členských států může mít jinou právní úpravu, co se týká třeba elektronického podpisu. E, vlastně souvisí to také s tím, že ta situace v těch jednotlivých členských státech se velice liší. Dále článek 10 hovoří e, o tom, e, že čím se více dostáváme do virtuálních eh, systémů, tak jde o to uvědomit si, že se pohybujeme v globálním prostředí a musíme zde mít eh, eh, poskytovatele důvěryhodných služeb. Jde o to, aby to vzájemné uznávání nebylo pouze v rámci Evropy, nebo aby Evropa uznávala to, co je mimo Evropu, ale také je důležité, aby naše nebo evropské Ehm, prostředky byly uznávány v zahraničí, anebo aby to bylo recipročně. Dále článek 20, máme zde elektronický podpis, zjednodušili jsme ustanovení, která se týkají elektronického podpisu, to jsme zjednodušili, bude to pouze pro fyzické osoby, nikoli pro právnické osoby. U právnických osob to bude spíše ta elektronická značka, což je vhodnější pro právnické osoby, protože právnická osoba se pak může buď podepsat, co by fyzická osoba, a pak tedy využít ten elektronický signature, ale to je, um, není tak časté, spíše tedy právnická osoba může spíše používat elektronickou eh, značku, třeba v případě elektronického fakturování a v jiných dalších věcech. Eh, dále ještě co se týče těch elektronických eh, značek, tak zde je, eh, je to nástroj, který má ověřit eh, mm, autenticitu a také čas, což v digitálním prostředí je velice důležité, protože musíme mít velice dobře stanovená pravidla, která se týkají zejména právnické hodnoty nebo platnosti těch časových údajů, protože velice často jde o to, zda něco bylo předloženo v určité lhutě nebo do určité lhuty. A to také je jedním z důvodů, proč jsou tato ustanovení. Pak ještě je, se zde otázka elektronických dokumentů, to je také důležitý, eh, důležitá část tohoto návrhu. Souvisí to i s elektronickým doručováním. Pokud chceme hovořit o elektronickém doručování, musíme také mít té ustanovení, která zaručí určité eh, standardy pro elektronické dokumenty, protože jinak eh, nepřejdeme z těch papírových dokumentů k těm elektronickým. Eh, může dojít k určitému právní váku, když budeme přecházet mezi jednotlivými jurisdikcemi. Čili my bychom chtěli Eh, stimulovat to, aby eh, tyto dokumenty nabízelo více služeb, ale chtěli bychom také podpořit eh, podniky, spotřebitele i veřejnou zprávu, aby opravdu přestali používat papíry, papírovou komunikaci a aby důvěřovali elektronickým dokumentům, aby je více zavedli do praxe. Nevím, zda se mi podařilo reagovat na všechny dotazy zpravodajky, ale vím, že se ještě ptala na technologickou neutralitu. Technologická neutralita je také eh, klíčová. Musíme brát v úvahu, jaké standardy nastavíme. Dovolte mi jeden příklad. V kontextu směrnice o elektronickém podpisu se hovoří o určitých kontrolách jde o to, že členské státy, mm, některé členské státy mm, měly vlastně eh, určité speciální webové stránky, jiné měly jiné prostředky. Je důležité vycházet z kvalitních standardů Mm, ale pokud se podíváme do blízké budoucnosti, tak se objeví další prostředky, další věci, jako třeba eh, technologie cloud eh, signing a tak dále. <clears throat> Pak chci ještě hovořit o zabezpe- zabezpečovacích certifikátech. Eh, jde o to, že zatím nejsou Eh, ne, nejsou zde žádné dohody mezi členskými státy, které, se týka, které by se týkaly uznávání zabezpečovacích certifikátů, že nejsou žádná společná kritéria, existují zde pouze určité dohody mezi pověřenými orgány a to se týká pouze sedmi zemí. V tomto kontextu je tedy důležité dále o tom hovořit, abychom se zamysleli nad tím, jak využít tyto zabezpečovací certifikáty eh, pro co by nástroj ověřování pravosti a důvěryhodnosti, ale musíme zase mít eh, na mysli, že ne všechny členské státy eh, mají takové certifikáty a o tom ještě musíme hovořit i s těmi konkrétními členskými státy. Děkuji. And... No, děkujeme za tu velmi komplexní a jasnou eh, vysvětlující prezentaci. Je to velmi důležitý návrh. Eh, je to návrh velmi komplexní, mnohovrství a je potřeba se jim blíže zabývat. Všem myslím si, že velmi správně jste zdůraznil ten zásadní prvek, to znamená, že chceme, aby vnitřní trh, elektronický vnitřní trh fungoval správně, což je pro nás zajímavé, protože zejména u komerčních transakcí, například u elektronických veřejných zakázek, eh, ta směrnice je momentálně v jednání, jsou tyto prvky velice dobře zřetelné a je to naprosto zásadní součást naší práce. Je to potřeba, aby elektronické veřejné zakázky mohly začít fungovat. Je to důležité zejména pro malé a středně velké podniky, jim to uspou- uspoří, uspoří spoustu času autentifikace dokumentu nebo vzájemné uznávání dokumentu online. To je také vlajková iniciativa, která se eh, momentálně vyjednává, nebo různé takové ty odborné průkazy, různé průkazy o odborných kvalifikacích a tak dále. Eh, to je všechno velmi důležité, takže my velmi citlivně vnímáme, jak důležité je toto téma i nadále diskutovat. Tak. Další komentáře paní Prendegast. Já vím, že vy se zajímáte o vzájemné uznávání kvalifikací, takže prosím. Ano, děkuji, o to se skutečně zajímám, pane předsedo. Eh, chci poděkovat, vážení kolegové, zástupci komise za velmi komplexní a dobrou prezentaci. Já si myslím, pane předsedo, že váš komentář, pokud jde o důležitost eh, tohoto tématu, je zcela na místě. Vítám výběr právních nástrojů na straně komise a myslím si, že když eh, trošku zapomeneme na ten malý rozsah eh, směrnice o digitálních podpisech z roku 99, tak vidíme, eh, že je potřeba tento sektor regulovat, je potřeba eliminovat právní nejistotu, která se zde pociťuje. A myslím si, že ta čísla na te- z technického zasedání, které proběhlo zde včera, nám zcela jasně ukazují, jaké e, časové úspory a další bonusy e, zde můžeme nalézt, zejména pro velké firmy. E, samozřejmě zde obvyklý potenciál pro zjednodušování, pro zvýšení bezpečnosti a eliminaci rizik podvodů. Samozřejmě si všichni uvědomujeme, že způsoby a typy podvodu se stále více komplikují a je těžší s nimi bojovat. Technická komplexnost samozřejmě bude vnímána jinak ehm, napříč spektrem uživatelů, kteří mají různé znalosti v oblasti IT a to nesmíme podceňovat. Musíme doufat a snažit se co nejvíce o to, abychom se vyhli řešením, která budou složitá pro malé aktéry a zejména pro jednotlivé obyvatele a občany a mohou podkopat celý záměr tohoto návrhu. Je potřeba zvolit jednoduchost, interoperabilitu a standardizaci. Jedině tak dosáhneme jednotného digitálního trhu a zabráníme vzniku další vrstvy vylučování, exkluze v naší společnosti. Je potřeba pamatovat na soukromý sektor, který se vyvíjel fragmentovaným způsobem, na což poukázal eh, tady pan kolega, a u vysoce zabezpečených postupů jako se například používají ve finančním sektoru elektronického bankovnictví a jinde, eh, se setkávaly s dobrou recepcí a myslím si, že vůbec nefungují izolovaně od všeho jiného. Certifikace dokumentů, elektronické pečetě a časové známky, myslím, umožní spotřebitelům otevřít nové pole působnosti, zejména v oblasti regulační, mohou podpořit přes hraniční využívání těchto online nástrojů. Je potřeba řešit právní aspekty těchto dokumentů, migrantů, to je jasné a je to zároveň velmi důležité, abychom zajistili potřebnou úroveň jistoty pro tyto transakce, které mohou tak odpovídat transakcím ve fyzickém světě. Je potřeba zajistit, aby právní požadavky neznamenaly dodatečnou administrativní zátěž, zejména pro ty aktéry, kteří momentálně nemají potřebu využívat systémy elektronické identifikace na pravidelném režimu. Samozřejmě toto je náš hlavní zájem. Pokud jde o aplikabilitu evropského práva v rámci přeskumu, je potřeba zaměřit se na náležité dohledové orgány v jednotlivých členských státech, které mají eh, právní a další kapacity, aby monitorovaly plnění těchto, těchto pravidel. Je potřeba monitorovat eh, jednotlivé jurisdikce a úřady za ně odpovědné. Pokud jde o konkrétní eh, ustanovení článku 12 pro osoby s handicapem, myslím si, že to je zatím dosti vágní a myslím si, že ačkoliv potřebujeme zachovávat flexibilitu, je potřeba toto ustanovení ještě zlepšit. Vítám ustanovení o jednání o mezinárodních dohodách o spolupráci vyjednávaných jménem Evropské unie v rámci bezpečnosti ochrany osobních údajů a náležitého dohledu nad právními ustanoveními. Já jsem členkou delegace parlamentu pro vztahy s USA, jako taková bych chtěla zdůrazit, zdůraznit, že vzhledem k tomu, že připravujeme základy pro obchodní dohodu EU-USA, musíme se zároveň po, zaj, zasadit o co nejvyšší úroveň interoperability s USA, musíme zohlednit eh, americkou iniciativu pro elektronickou identitu a důvěryhodnost kyberprostoru. To bude řešit americký kongres a měla by to řešit i Evropská komise. E, na této frontě je potřeba pracovat e, v souladu se všemi budoucími dohodami, které v této oblasti vzniknou. Je potřeba dále spolupracovat i v oblasti technických překážek. Myslím si, že u prezentací jako je tato máme jedinečnou příležitost toho dosáhnout. Těším se proto na spolupráci s paní zpravodajkou a ostatními kolegy. Těším se na to, že se nám konečně podaří dotáhnout jednotný trh v elektronické oblasti do konce. Děkuji vám, pane předsedo, že jste mi udělal slovo. Děkujeme vám, paní kolegyně. To byly velmi užitečné poznámky a myslím si, že to bude velmi zajímavá výzva pro nás, pro všechny. Teď pan Kreutzmann. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Eh, pan kolega Kristian eh, Busel mě podpořil, abych ho zastoupil, eh, což rád dělám protože tento výbor je pro tuto otázku velmi důležitý, možná dokonce i vedoucí. Bude se to řešit i ve výboru ITRE. Není to tak dávno, kdy jsme eh, potvrdili naši snahu a debatovali jsme o naší snaze dokončit eh, digitální jednotný trh. Kromě praktických a teoretických problémů jsme tam viděli jednu důležitou věc, důvěru a důvěryhodnost elektronických služeb. Eh, myslím si, že současný návrh komise může vést ke zlepšení situace jak pro spotřebitele, tak firmy ačkoliv eh, už máme na základě předchozích směrnic položen právní základ, musíme stále konstatovat, že v národních systémech se situace dosti liší. Eh, vzájemné uznávání je složité a často nemožné. V nedávné době jsme se zabývali i v oblasti veřejných zakázek otázkou elektronických veřejných zakázek. Ovšem ty budou aplikovatelné pouze tehdy, pakliže se účastníci budou moci elektronicky identifikovat a bude to ověřitelné i v přeshraničním kontextu, což stále znamená značné problémy. E, myslím si, že v rámci nařízení jde komise správným směrem. Důležité však je, jak už bylo řečeno, je zajistit širokou akceptanci a proto potřebujeme důvěru a v této souvislosti se nabízí otázka, zda eh, ty eh, identifikační systémy by neměly být předmětem nezávislého přeskumu a kontroly. Vzhledem k předpisům o bezpečnosti eh, a vzhledem k tomu, jakým způsobem mají za tyto systémy ruči členské státy, neznamená to samo o sobě, že se navýší důvěra v tyto systémy jako takové. Proto by mě zajímala interoperabilita systémů v praxi a jak bude konkrétně vypadat kdo ty systémy bude muset přizpůsobovat a kdo ne, za jakých podmínek. Pokud jde o interoperabilitu, jsou pak tady další aspekty, které budou řízeny konkrétními články eh, eh, ustanoveními v návrhu komise. Eh, nařízení samozřejmě znamená určité navýšení pravomocí pro komisi. Je otázka, zda všechny tato aspekty jsou nutné Eh, nebo zda by některé ty aspekty měly být řízeny legislativně v rámci národních států. Nakonec bych chtěl eh, zmínit ještě důležitost těchto služeb pro naše občany. Jedná se o obrovský potenciál pro úspory, pokud jde o náklady na transakce a související náklady eh, pakliže tedy budou nabízeny odpovídající služby. Samozřejmě musíme být také velice opatrní protože se bude jednat o velké investice a velmi důležitá rozhodnutí v oblasti investic do budoucna. Ty nesmíme ovlivnit negativním způsobem. Například se podívejme eh, na eh, německý systém elektronických eh, občanských průkazů. Ten byl zaveden před třemi lety na nejvyšší technologické úrovni a přesto není zcela úspěšný. Musíme se, musíme se zaměřovat na Eh, funkce i dalších elektronických funkcí, například elektronické pečeti a jak je začlenit do stávajících systémů. Jak vidíte, jsou zde ještě eh, celé oblasti, o kterých je potřeba diskutovat. Děkuji proto za návrh komise, jsem přesvědčen, že má přidanou hodnotu. Děkuji vám. Děkuji. S těmi zbývajícími stíhnovými zpravodaji už jsem měl stručnou diskuzi takže dovolte mi nejprve schrnout. Myslím si, že jde o velmi dobře strukturovaný návrh, že komise našla tu správnou rovnováhu mezi zodpovědností na úrovni členského státu a centrální koordinací. A já doufám, že to budeme schopni přijmout, abychom pokročili dál. Zatím členské státy váhaly, zvláště v oblasti elektronické komunikace, připustit myšlenku centralizovaného dozoru, ale já si myslím, že to je jediný praktický způsob, jak pokročit ku předu. Protože, jak už bylo eh, řečeno, v některých členských státech došlo k výraznému vývoji a máme tedy již fungující, dobře fungující systémy vzájemného uznávání. Nám jde o to, abychom nějak stimulovali členské státy k tomu, aby Eh, skutečně na tuto problematiku věnovali své zdroje. A pokud jde o dozor a kontrolu nad procesem, členské státy eh, mají za povinnost ustavit kontrolní úřad, například pokud jde o důvěryhodné služby. A pokud jde o kvalitu fungování tohoto kontrolního úřadu a kvalitu kontroly systemických rizik, i když jsem to nenašel v tom shrnutí, že informační systém pro jednotný trh je právě takovým nástrojem, který by mohl být použit pro komunikaci mezi tímto typem kontrolních orgánů. Jestli si to dobře vybavuji, my jsme eh, do nařízení IMI prosadili eh, ustanovení, které umožňuje tento systém použít právě i pro komunikaci. Nejsem si tím jist, ale myslím, že se nepletu. Takže i tyto aspekty ještě musíme proskoumat, abychom zjistili, jestli je možná nějak stimulovat členské státy, motivovat je v této věci. Komise se také představuje, že bude docházet k eh, určité strukturované koordinaci a to na půdě nějakého nového orgánu, který bude založen a který umožní účinnou spolupráci a koordinaci aktivit mezi členskými státy. A také bude třeba řešit problematiku úniku osobních dat. Vím, že konkrétně tomu věnujete článek 15. Dá se tedy očekávat, že se setkáme s celou řadou zajímavých opatření a já doufám, že i kolegové, kteří se zabývají přímo ochranou dat, eh, se do této debaty zapojí. Já jsem každopádně velmi rád, že jsme konečně zahájili opravdu vážně měnou práci nad tímto balíčkem. Chce si teď někdo další vzít slovo? Chcete to schrnout, nebo má komise nějaké připomínky? Já jsem zapomněla odpovědět zpravodaji na tu otázku, která se týkala ochrany dat a přitom je to důležité, protože to je jeden z těch prvků, který pomáhá budovat důvěryhodnost. To ustanovení zní tak, že v okamžiku, kdy začne fungovat nový rámec, tak eh, samozřejmě bude okamžitě aplikovatelný, na něj bude aplikovatelné okamžitě i nové nařízení. Ale kromě toho, tu máme principy zachování soukromí všeté na míru, a to znamená, že poskytovatele důvěryhodných služeb musí začít pracovat na principu minimizace dat, což je velice důležitá bezpečnostní záruka toho, že poskytovatel důvěryhodných služeb svá eh, data opravdu umí chránit a řídit. A konečně je tu také ten mezinárodní rozměr, eh, pokud je elektronickou identifikaci. Její zavedení je, ten, za to jsou plně zodpovědné členské státy Některé to řeší tak, že tady tuto zodpovědnost nese veřejná zpráva a vláda. Jiných zemích je to řešeno subdodavatelsky, soukromý sektor tady vstupuje do hry, nabízí určité kapacity, případně zajišťuje autorizaci, identity těch, kteří chtějí použít, použít elektronických služeb. Každopádně platí, že povinnost kontrolovat to, jak je to regulováno národní úrovni, je mimo rozsah působnosti tohoto nařízení a celá ta kapitola zní tak, že je to plně a čistě zodpovědnost členského státu, aby si rozhodl, jakým způsobem to udělá a to v plné míře a jak už jsem tedy řekl, existuje, existují různé přístupy, buď to tedy to řešíme subdodavatelsky, například ten systém TORC, takzvaný federativní model, který eh, toto nařízení umožňuje použít. Eh, podobné modely mají i ve Spojených státech. My je velmi pozorně zkoumáme, abychom zjistili, eh, vzájemnou součinnost systému elektronické identifikace, a to i v případě, že eh, jurisdikce v této oblasti se liší. Na to jsem chtěl tady ještě upozornit. Děkuji. Hm, takže paní Kala, chcete to schrnout? A potvrdit tady ty datumy? Ano. Já tedy děkuji komisi, děkuji také svým kolegům. A chci říct si, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 15. května. Bylo to prodlouženo do 15. května. My budeme řešit ten váš návrh zprávy 25. dubna, pokud se nepletu. To znamená, že nejpozději 4. dubna to musíte poslat překladatelům, takže ještě máte trochu času. A hlasovat se bude 9. července a výbor pro průmysl to bude řešit po letní přestávce 17. a 18. září. Čili já vám všem děkuji za pozornost, za účast, děkuji komise. Douf, pro všechny je k dispozici kopie této prezentace, bude k dispozici také na naší webové stránce. A pojďme dál, jde o poslední bod dnešního programu. Jde o přeskum návrhu stanoviska, které předkládá tento výbor na téma zlepšení přístupu ke spravedlnosti, právní pomoc při přeshraničních občanských a obchodních sporech. Jde o velice důležitý prvek, který je nedílnou součástí fungování jednotného trhu. Je to velmi důležité především pro malé a střední podniky a pro naše občany. Spravodajem je pan Hans-Petr Mayer a paní Pérez je stínovou spravodajkou a také pan Fox mi předal některé své připomínky. Já tady promluvím jeho jménem, ale také vám asi ještě písemně zašlu jeho připomínky. Ze strany komise tady máme paní Sasto Mojnen, pokud jsem se nespletl. Čili kdo je tady za komisi? Buďte tak laskav a představte se. Já tu zastupuji eh, vedoucí našeho oddělení, eh, paní Sesto Mainens, jmenuji se Jerome Kariat. Děkuji. Já vám později dám slovo. Pokud je pan Hans Peter Mayer připraven, požádám ho, aby odprezentoval své stanovisko. Pak dám slovo stínové zpravodajce, promluvím jménem pana Foxa a dáme slovo komisi. Takže pan Mayer, nebo pan Rochefort. Vy jste oficiální stínový zpravodaj nebo jenom někoho zastupujete? A vy jste tedy ten opravdu hmotný stín. Nebo oficiální stín, pokud je to vůbec možné. Takže i vy promluvíte. Ale nejprve má slovo pan Majer. Děkuji. Vážení kolegové, kolegyně, z 23 února vydala komise loni zprávu, ve kterém analyzuje eh, proces právní pomoci eh, v Evropské unii, který funguje 10 let od roku 2004. A eh, dospěla ke zjištění, že relativně málo občanů nebo pracovníků příslušných úřadů mají povědomí o této možnosti. Ti, kteří by měli na úřadech vědět o této možnosti, eh, o tom ve skutečnosti nevědí a to je politování hodné, protože tento systém evropské právní pomoci může být takovým příkladem pro další eh, kusy legislativy v oblasti občanských a obchodních sporů. Evropské eh, řízení pro poskytování právní pomoci představuje velmi důležité rozhodnutí, protože tedy vstoupilo v platnost od 1. ledna 2009 a studie toho, jak to funguje, byla provedena ke konci roku 2010 a mm, to si myslím, že je politování hodné, protože během dvou let není možné vysledovat žádné zásadní změny. Důležité také je, že komise kontroluje implementaci eh, této směrnice. Implementace se opírá o tři místa. Za prvé, ta implementace v členských státech neproběhla v některých konkrétních odvětvích. To se týká za prvé, pokud jde o to řešení, jak budou hrazeny eh, náklady na právní pomoc, ověřování předložených podkladů a konečně také uhrazeny cestovní náklady. To jsou všechno důležitá témata a korektní implementace má velký význam pro evropské občany. V situaci, kdy eh, roste objem obchodování na jednotném trhu a ti by se měli mít možnost spolehnout na takové na takováto pravidla. Proto je naprosto naléhavé, abychom přijali taková opatření, která umožní provést informační kompaň, eh, tak aby tedy vlastně tyto informace byly evropským občanům k dispozici. A také různé právní profese by měly být seznámeny s tím, jak vypadá ta právní praxe v jiných státech a to v jazyce, kterému rozumí. Kolegové, máme celou řadu různých procesních řádů a postupů, toho, jak uzavírat smlouvy, toho, a další a pracujeme také na harmonizované verzi těchto dokumentů. Další takovou oblastí e, je problematika manželství, e, výživného práv dětí a e, nebo například takzvané uspokojení malých pohledávek, small claims. Všude tady potřebujeme právní pomoc a také tedy informační kampaň, která bude informovat o tom, že je k dispozici. Podle mého názoru někdy ani soudy nevědí o tom, že tato možnost existuje, ačkoliv už několik let mají zapovinnost rozdávat formuláře, informovat občany a samozřejmě také informovat o tom, že jim náklady na právní pomoc mohou být částečně hrazeny. Když se tedy podívám na tahle, všechna tahle řízení, z tohoto pohledu jsou důležité také důležité elektronick, důvěryhodné elektronické služby a jejich zjednodušení. My bychom se měli snažit ta řízení zjednodušit. Například tedy to řízení tzv. small claims, malých pohledávek, představuje významné zjednodušení i toho postupu podle německého občanského práva. Ale i přesto je třeba předávat některé informace na papíře, dochází tedy k výměně korespondence přeshraničně a Přitom i tady by pomohlo mít k dispozici opravdu spolehlivé a důvěryhodné elektronické služby, což by také výrazně snížilo náklady na vedení procesu. Děkuji, pane předsedo. Velice děkuji. Pan Geris. Velice děkuji za slovo, pane předsedo. Souhlasím s většinou toho, co říkal pan Hans Pietermayer. Není pochyby o tom, že oblast spravedlnosti a soudnictví je oblastí, kde ještě musíme učinit spoustu práce a je také důležité, nebo tím uhelným kamenem musí být přístup ke spravedlnosti. Máme zde také eh, chartu základních práv Evropské unie a je tam článek 47, takže toho se musíme držet. Týká se to i přeshraničních sporů. Nesmíme dovolit to, aby náklady, které jsou součástí těch eh, soudních sporů, vytvořily překážku přístupu k spravedlnosti, protože je důležité, aby spotřebitelé měli důvěru v vnitřní trh a jak víme, tak je to také velice důležité, pro, pokud chceme zvýšit eh, a obnovit růst a um, důvěru. důvěru. Nářízení z roku 2003 stanoví eh, obecné ustanovení pro přeshraniční spory, a to také mělo posílit eh, důvěru spotřebitelů na evropském trhu. Nicméně teď eh, chceme eh, být ještě ambicioznější a chceme ještě zlepšit, kvalitně ta pravidla, pro, aby to bylo k užitku našim občanům. Souhlasím s panem Majerem, že je tedy poletování hodné, že zatím mm, se moc neví o tom, že je zde možnost využívat tu bezplatnou právní pomoc i třeba v přeshraničních sporech. E, nejnovější přehled Eurobarometru ukazuje, že pouze asi třetina evropských občanů jsou si vědomi e, těchto evropských práv nebo tohoto evropského práva, takže je důležité zlepšit osvětu a zvyšovat povědomí jak e, mezi občany, tak i mezi právními jak mezi právníky a také komise by se eh, měla vážně snažit tento problém vyřešit. Za druhé chci říci, že jsou zde určitá ekonomická kritéria, pokud eh, do, jak tedy eh, zda povolit tu bezplatnou právní s, pomoc. Je zde článek 1 z té směrny z roku 2003. Má to být pro občany, kteří se nemohou dovolit plně, hradit plně nebo částečně náklady, které se týkají přístupu ke spravedlnosti. Nicméně článek 5 té samé směrnice nespecifikuje toto opatření. Naopak vlastně už to, už to dále nespecifikuje, jak to má vypadat s tím přístupem ke spravedlnosti. Čili měli bychom se vyvarovat toho, abychom oslabovali eh, ta ustanovení, takže v tomto duchu předložím ještě pozměňovací návrhy. Děkuji, říká předseda, není pan Rošfor. Děkuji, pane předsedo. Toto je velice zajímavý dokument. Podle mého názoru přináší přehled toho, jak by ta směrnice měla fungovat. Mm, Měla by, nebo vypadá to, že by ta transpozice mm, měla být v pořádku. Tam jsou hlavně určité otázky, které se týkají samotného provozu, samotné té operability, protože je zde právo, které je možné využít. Všichni by o tom měli vědět, že to právo mají, ale stejně je to celé všechno velmi komplikované. Pan Majer nám předložil velice dobrý eh, dokument. Myslím si, že ho mohu podpořit zejména v tom bodě, že by bylo dobré vytvořit rejstřík, z něhož by bylo možné ehm, vybírat právníky, kteří mají poskytovat tu právní pomoc žadatelům. To si myslím, že je dobré. Jenom bych se chtěla zeptat na to, Zda třeba neuvažujete také o tom, že tyto právníci by měli mít nějaké speciální vyškolení. Pan Majer také hovořil o tom, že v každém členském státě má být jedno centrální místo. V mé zemi tomu tak už je. Je to centrální místo, které přijímá žádosti o bezplatnou právní pomoc. To si myslím, že by mělo být takové minimum a to bychom měli zachovat, protože pokud by tam byla třeba dvě taková místa v každém členském státě, tak by se to všechno zkomplikovalo. Čili myslím si, že to jedno centrální místo je také klíčem, jak všechno eh, v této věci zjednodušit. Jedná se o to, že mm, lidé musí dostat právní pomoc, právní poradenství. Pan Majer žádá o zlepšení přístupu k této právní pomoci. Podle našich zkušeností, třeba i z toho evropského um, portálu a justice můžeme říci, že to zapotřebí. Podívejme se tedy na některé konkrétní věci. V bodě 6 se hovoří o něčem, co vlastně vychází z eh, pardon, v odstavce 7 se hovoří o tom, že v každém členském státu jsou jiné rozdílné životní náklady, že bychom možná mohli využít nebo stanovit určité stropy. Otázkou však je, jak to vlastně budeme dělat, jaká objektivní kritéria bychom pak eh, využívali nebo nastavili. A asi by bylo určitě velice hezké usilovat o určitá objektivní ekonomická kritéria, ale tam jde o to, že ti, kteří žádají o bezplatnou právní pomoc, mm, oni vlastně musí nějakým způsobem doložit eh, tu svou potřebnost. A já si nejsem pak jistý, jak se třeba budou ověřovat ty jejich eh, důkazy. Pak je zde ještě článek 8. Tady zcela jistě souhlasím s tím, že členské státy musí vynaložit větší úsilí, aby splnili ustanovení té směrnice. Nevím, zda to pan Majer nemyslí eh, trošku jako eh, takovou výtku komisi. Nevím, proč to tady takto eh, formuluje. A pak ještě v článku nebo v odstavci 5 hovoří o tom, že bychom měli i nadále pardon, v odstavci 10 hovoří o tom, že bychom měli nadále pokračovat v harmonizaci právních předpisů členských států s cílem předejít dalším nedorozuměním a mezerám v zákonech. Mm, co se týče další harmonizace právních předpisů členských států, skutečně o to žádá? Skutečně je to ten jeho cíl? protože aspoň tak to vypadá z formulace v odstavce 10. To jsou věci, které bych ještě chtěl osvětlit. Má skupina z plného srdce podporuje ten stávající mm, zpravodajův návrh, stanoviska. <clears throat> Je to téma, na kterém musíme velice rychle všichni spolupracovat, abychom připravili stanovisko, které je pro výbor Jury. Předseda. Děkuji. Já si myslím, že ta zpráva je zajímavá. Jsem velice ráda, že pan Majer se eh, do toho pustil. I já jsem vlastně si ani nebyl eh, vůbec vědom do té doby, než jsem četla tuto zprávu, že je zde možnost právě té bezplatné právní pomoci. Já jsem v, tom, v té zprávě hledal jednu věc a mám pocit, že jsem ji nenašel. Je to otázka takových základních otázek, základních věcí, kde by se používala ta bezplatná právní pomoc. Myslím si, že by to pro nás bylo důležité také v tom, abychom mohli lépe informovat občany a aby tedy nakonec ten jednotný trh lépe fungoval, protože na tom pracujeme dlouhou dobu. Také usilujeme o to, abychom přesvědčili komisi o tom, aby zveřejnila určitou chartu práv občanů a eh, pardon, chartu občanů, která se týká jednotného trhu. A pokud by tam taková charta nebo takový dokument byl, tak bychom tak to je tedy jedna z věcí, o které bychom tam měli hovořit. Možná by se k tomu ještě komise mohla vyjádřit. Já si myslím, že náš výbor IMCO by se na tuto věc třeba mohl konkrétně zaměřit a přidat k tomu ještě svou přidanou hodnotu. Obecně řečeno je to taková zpráva o stávající situaci. Já mám pocit, že Komise je taková trošku stíchavá, že mm, ona sice říká, že to tak jako celkově všechno funguje, ale že, že pouze některé členské státy mají problémy. Ale já mám pocit, že celkově ta aktivita v této oblasti je nízká. Otázkově, zda to není eh, kvůli tomu, že o tom lidé prostě nevědí, o té možnosti, anebo kvůli tomu, že třeba žádat o tu právní pomoc je složité, třeba z byrokratických důvodů. Možná také ten důvod je ten, že ta právní pomoc, ta její výše stejně není dostatečná k tomu, aby pak eh, lidé našli nějakého právního zástupce. Myslím si, že hm, tak jak tomu nemáme dostatek různých eh, podkladů, informací v porovnání třeba s jinými tématy, kterými jsme se zabývali v oblasti vnitřního trhu. <clears throat> Zasněl se několik komentářů. Komise také mm, předložila zvláštní akční plán, kterého by se chtěla držet. A zde bychom se mohli významně podílet na té práci. je důležité si uvědomit, že ta eh, starší směrnice musí být změněna, musí se také možná nějakým způsobem aktivněji využívat. To jsou vlastně slova, které by zde řekl kolega Fox, který je e, vynikajícím právníkem, takže možná by ten svůj příspěvek e, podal trošku odborněji než já. To je z mé strany vše a chci se zdat, zase k tomu ještě někdo chce vyjádřit, než dám slovo opět komisi. Není tomu tak? Dobře, čili dávám slovo zástupci komise. způsob. Velice děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat zpravodaji za jeho komplexní návrh stanoviska. Mohu souhlasit eh, s většinou těch návrhů, které zpravodaj učinil, protože si myslím, že s parlamentem sdílíme stejný cíl. Je důležité usnadnit našim, všem našim evropským občanům přístup k spravedlnosti, k justici. Vím, že naše zpráva není úplně dokonalá, jak jste již říkali například, nemáme k dispozici určité údaje, třeba o tom druhu sporu, k nímž chtějí žadatelé využít právní pomoc. Nicméně jsme v kontaktu s různými aktéry, zejména s členskými státy. A je pravda, že neexistují přesné nebo cílené statistiky, které by třeba rozlišovaly, zda ta právní pomoc se používá pouze pro domácí spory či po, pro přeshraniční spory. Nevím, zda by to mělo být možné, aby takové statistiky byly, ale myslím si, že by to mohlo být možné. Jde o to, aby se občané mohli přímo obracet na e, zemi, kde působí ten soud stejně jako tomu bylo předtím. Jsou zde však náklady na překlad dokumentů, na právníka a to jsou všechno náklady, které jsme právě chtěli snížit. Některé náklady převzaly příslušné orgány, které předávaly tu věc jinému soudu. Eh, pak některé náklady také převzaly ehm, soudy nebo orgány v té zemi, která vykonává to rozhodnutí. Mm, rovněž další náklady byly sníženy. Například i náklady na překlad mohly být hrazeny tím příslušným eh, orgánem, který předával tu věc. Pokud by všechny tyto prvky byly systematicky uplatňovány, celé jistě by výrazně mm, usnadnili přístup k právní pomoci našich občanů v zahraničí. Existuje opravdu taková nevědomost o této možnosti, i, dokonce i mezi právníky. Mnozí právníci nemají vůbec potuchy o této možnosti. A mm, také jsou zde například velice eh, příliš krátké lhuty, třeba pro eh, rozeslání, odeslání určitých žádostí je třeba pouze lhuta 15 dní. A například žádný soud ve Spojeném království, eh, pardon, žádný soud v Evropské unii Jsou zde také určité minimální náklady, jsou zde stanoveny lhuty, Komise je připravená mm, začít tuto situaci měnit. Někdo jste řekl, že jsme vlastně celé dva roky nic nedělali. Já si myslím, že to tak úplně není pravda. Například jsme se setkali s odborníky z jednotlivých členských zemí a také jsme s nimi konzultovali výsledky této zprávy. Oni by nechtěli, nebo oni nechtějí úplně revidovat tu směrnici, oni by spíše chtěli zlepšit její provádění. E, co se týče konkrétně těch odstavců návrhu, tak bych chtěla říct, že komise nemá žádnou pravomoc nařídit členským státům třeba to, aby určili e, jedno centrální místo Podívejme se třeba na situaci spolkových zemí. Máme Německo, máme Španělsko, tam eh, je to prostě svrchovaná pravomoc toho členského státu, aby si to určili. Já si myslím, že to také záleží na tom, jak funguje jejich vnitrostátní systém právní pomoci. Eh, musím souhlasit se spravodajem v tom, že bychom také mohli třeba eh, více využít eh, ten Evropský soudní atlas a Evropskou soudní síť pro občanské obchodní věci. Dívala jsem se, jak je to s těmi formuláři, o kterých tam hovoříte. Snažil jsem se vlastně ve francouzštině požádat o právní pomoc v rámci těch formulářů. E, vložil jsem tam své jméno, potom jsem stisknul ikonku pro překlad do angličtiny, to fungovalo. A pak ten systém řekl, že to buď můžu uložit ve formátu PDF, anebo že to můžu okamžitě e-mailem odeslat do britského nebo irského orgánu, který za to odpovídá. Takže možná, že v některých zemích to nefunguje, nebo že možná některých, na některých počítačích to třeba nefungovalo, ale zcela jistě my to, mm, my to, mm, my se na to podíváme, zda se jedná o nějaký technický problém nebo o problém informačních technologií. Celkově si myslíme, že je to kvalitní směrnice, byl to také jeden z prvních nástrojů, který se vlastně používal v tom AKI civilního práva. Zpravodaj také velice dobře upozornil na to, že je zde teď větší paleta těchto celoevropských postupů. Je to tyto režimy jsou trošku, nebo problém je v tom, že jste vlastně takový 20. osmý nebo kolikátý eh, režim nad ještě vedle těch eh, režimů všech 27 členských států. Takže je důležité, aby to vlastně, aby ty systémy nebyly v jakési konkurenci a aby to nakonec ještě sebou neneslo další náklady. Chtěli bychom teď přistoupit k akci, chtěli bychom odstranit všechny nedostatky, které, na které upozornil zpravodaj. Děkuji. Děkuji, ano, to byly velmi užitečné informace. Jsem si jist, že pan Majer si je vezme k srdci, to, co jste říkal. Tak, eh, pane Majere, chcete to ještě schrnout? To já pak proberu harmonogram. Ano, eh, děkuji. Opravdu jen velmi stručně. Děkuji komisi, že zohlednila naše argumenty a děkuji paní spoluspravodajce a ostatním spoluspravodajům, že v podstatě máme v zásadě všichni stejný přístup. Je to eh, chytrý a důležitý instrument, ale je málo známý a tím pádem je málo užívaný. O tom jsme se už bavili. Ale eh, skutečně bude užitečné pouze to, když komise spustí informační kampaň, ale na to potřebuje peníze a mm, e, e, členské státy také potřebují zmobilizovat určité finanční prostředky, protože e, těch možností, které už jsme vytvořili, je celá řada, ale vůbec nikdo je nezná. Když nikdo neví, že mám proces small claims pro částky až do 2000 euro, který působí zcela hraničně a když to nevím, tak to zkrátka nevyužiji, tu pomoc, kterou mám. Je to přitom proces, který stojí daleko méně peněz než standardní proces. A víme, že v přeshraničním prostředí se často člověk nevyzná, jde za právníkem, právník mu řekne, No jo, z Německa to víte, Španělsko, Řecko, Rumunsko, to si musíte vzít, to si musíte vzít právníka o tamtuť a e, tomu napíšete, on vám řekne, no já se tím budu zabývat strašně rád, pošlete mi 2000 euro a pustím se do toho. E, takže momentálně jsou skutečně nejdůležitější informace a informovanost. Samozřejmě pak bude potřeba celá řada dalších doplňujících detailů, e, teď v podstatě analyzujeme to, jak se věci mají, pak přijdou pozměňovací návrhy. Mě, mnoho, eh, mě velmi těší, že komise uznala, že, stejně jako moje zpravodajka, že toto je eh, velmi důležité téma, takže nejsou zde žádné konflikty mezi mým názorem a názorem komise. Eh, komise sama stanovuje ty tři oblasti, eh, které, na které je potřeba se zaměřit, to znamená například úhrada těch eh, nákladů na cestování a tak dále. Nicméně eh, uběhlo deset let a po deseti letech přece musí už ta věc běžet a být známá. Takže je potřeba skutečně se zasadit o to, abychom konečně veřejnost informovali o tom, co má k dispozici. Od toho ustanovení pro small claims uběhly už čtyři roky a také to nikdo nezná. Takže je potřeba ty naše procesy, které máme, abychom dosáhli občany, začít využívat k tomu, abychom občany informovali. Vím, že je velmi složité dostat se k datům, kolik procesů je u nějakého soudu, kolik je tam případů vnitrostátních, kolik je tam eh, případů přeshraničních. To se v mnoha statistikách nesleduje. To by bylo například velmi složité získat třeba už jen za celé spolkové Německo. Nebo eh, pomoc s kompenzací nákladů na eh, procesních nákladů. To také v podstatě nikdo nesleduje. Je velmi složité stanovit, jaké jsou ty úrovně. Formuláře. I zde je možné tu situaci významně zlepšit. Když vyplňuji formuláře po síti eh, ve formě PDF, tak všechny informace a všechny dokumenty musím mít v ten moment u sebe, jinak ten formulář nemohu vyplnit. A když nám jedna informace chybí, tak se to celé zhroutí a musím si pro ty informace dojít a všechno zase od začátku vyplňovat. Eh, mnohem chytřejší by bylo, kdyby ty formuláře byly třeba ve formě Word, eh, Microsoft Word, kterou by si člověk mohl uložit na vlastní počítač a pak pokračovat, když si sežene tu jednu chybějící informaci. Takže i v, elektronickém, eh, v té elektronické sféře je potřeba něco zlepšit. Takový celkový apel i na komisi je, prosím, pokračujme v tom, zjišťujme možnostmi a technické parametry a zlepšeme tu situaci konečně. Děkuji vám. Děkuji vám eh, všichni eh, kolegové. Tím jsme se dospěli na konec dnešního zasedání. Příští zasedání bude v pondělí 4. března 2013. Máme eh, jen krátké zasedání od 3 do, do půl sedmé v to pondělí. Jsem si jist, že jedno z hlavních témat bude vystoupení paní Redingové, která k nám přijde, bude hovořit o svých plánech. Pane Majere, jistě tam budete a budete se jí ptát mimo jiné i na tento návrh. Budeme se také zabývat rozpočtem, vnitřním trhem pro energii a budeme se informovat o trialogových jednáních, což je něco, co se bude odteď objevovat na našich zasedáních pravidelně. Hlavní zasedání v březnu pak bude 20. 21. března 2013. A pozor, a teď ještě ten harmonogram tohoto, já jsem to vynechal. Ano, eh, děkuji, Máme jenom velmi málo času na pozměňovací návrhy. Máme čas do 27. února, to je opravdu velmi málo času. Aha, dobře, říká pan předseda, máte pravdu. A 21. března je budeme projednávat, tak správně, a potom hlasovat. Dobrá, děkuji vám všem, přeji pěkný večer.